bude téma v eh, případech porušení demokracie a právního státu. První bod programu jsou krymští Tataři. Já vás chci upozornit, že eh, máme spoždění, nebudu akceptovat modré karty, budu muset omezovat eh, řečnickou dobu. Mm, pokusím se, ale několik jmen v Catch the Eye, ale bude to obtížné, takže dovolte, abych začala Um, naší diskusi o krymských Tatarech a na minutu a půl bych dala slovo kolegovi Ropé. Hmm, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, nyní diskutujeme o eh, e, rezoluci EP o krymských Tatarech. Toto je to nejmenší, co můžeme udělat pro tuto etnickou skupinu. Nemám pochybnosti o tom, že E, všichni tady e, odsuzujeme ilegální anexaci Krymu, která se stala před dvouma lety. Um, okupanti e, vlastně pokouší o něco, co lze popsat jako etnické čistky. Krymští Tataři byli ti první, kteří byli obviněni z toho, že jsou zločinci v roce 1944 Sověti oznámili, že všichni Tataři jsou zločinci a deportovali je, e, jejich celou populaci. A toho si nikdo nevšiml. Jak se zdá, že dnešní Rusko se snaží o to též, snaží se opakovat tento zločin. Krymští Tataři jsou opět prezentováni jako zločinci Hlavní zastupitelský orgán byl zakázán, krymští tataři jsou persekuováni, mm, my jsme vytvořili rezoluci, která odsuzuje represálie ruských orgánů a um, také se um, vyjádříme ve prospěch základních lidských práv. Já bych chtěla být flexibilní, co se týče času, ale bohužel nemohu, takže se omlouvám předem. Nyní dám slovo na jednu minutu, pan Koral. Děkuji, děkuji pane předsedo. Masové deportace krymských Tatarů, které začaly v roce 1944, se týkaly 230 tisíc Eh, lidí, kteří se nemohli vrátit do domů až do konci 80. let. Sovětská a ukrajinská vláda nepostupovaly vůči nim spravedlivě, jsou nadále mm, prezentováni političtí lídři této menšiny krymských Tatarů. Eh, často se mlčelo persekuci krymských Tatarů je hanebné, že Evropa se dlouho odvracela od těchto skutečností. Je třeba skutečně toto chápat jako to, co to je. Jde je porušo, to porušování lidských práv, všechno ostatní, všechny politické věci musí ustoupit do pozadí. Hmm. Pan Tanok, Eh, Ukrajina nesmí eh, spadnout, eh, se nesmí stát zamrzlým konfliktem. Musíme aplikovat sankce proti Rusku za anexi Krymu. Ehm, ovšem zatím jsou lidé, minority, které čelí persekucí, včetně krymských Tatarů, Ukrajinců. 20 tisíc už jich uteklo zpátky na Ukrajinu. Cílem politiky je donutit zbytek tak Tatarů udělat to též. Je to mm, ver, verce, verze 21. století nucených deportací za Stalina. Musíme být bdělí, musíme um, podporovat Turecko, aby chránilo své příbuzné na Krymu, stejně jako uh, brání Turkmény v Sýrii. Nucené anexe teritoria je neakceptovatelné v moderním světě. Děkuji vám. Děkuji, pan Panzery na jednu minutu. Těž po druhé za několik měsíců se zabýváme tématem krymských Tatarů. Mm, to dokazuje, jak se Evropský parlament zasazuje za ochranu této menšiny, kterou z e, e, začátku krize se stává proti anexaci, e, anexaci tohoto poloostrova. Mám skutečné obavy, co se týče um, um prohlášení toho, že Menžlis, parlament Tatarů, bude, má být prohlášen za extremistickou organizaci, je potřeba, abychom se eh, zasazovali za ochranu krymských Tatarů. chceme, aby nedocházelo k umlčování politických eh, představitelů krymských Tatarů. Tato menšina již v historii z toho musela hodně vytrpět. Něco má pan Maštálka. Tatarům není třeba vysvětlovat. Všichni jsme slyšeli o bojkotu referenda v březnu roku 2014, ale i o emigraci některých krymských Tatarů po něm

abychom se vyhnuli podléhání emocím vyvolaným emigranty kteří mají často špatné informace a soukromé zájmy jako tomu bylo například ve washingtonu při intervenci do iráku navrhuji poslat po vzoru rady evropy na krym skupinu evropských poslanců aby na místě zjistili stav demokracie a respektování lidských práv. děkuji za pozornost. Uh, Pan Plenkovič jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že jsem v první řadě velmi rád, že se nám podařilo dosáhnout shody u tohoto usnesení eh, k postavení krymských eh, Tatarů. To je eh, menšina, která je lojální k Ukrajině, která odmítá nelegální anexi ukrajinského území Ruskem. Také tady jasně odsuzujeme zákaz medžlisu, tedy tatarského parlamentu, a to, že eh, to bylo označeno místní úřady za teroristickou organizaci, to je neakceptovatelné, eh, nerespektují se tím lidská práva Tatarů, eh, jsou předmětem zastrašování a proto bychom byli rádi, kdyby pokračoval politický proces, kdyby Eh, se držel eh, toho ženevského formátu a, a aby se zintenzivnilo to úsilí vzhledem tomu, že v poslední době k žádnému pokroku nedošlo a jsme také pro eh, územní celistvost Ukrajiny. Pan Auštrevičuč, děkuji. V roce 1738 byla Krima okupována tehdejším carským Ruskem od té doby je to eh, eh, součástí toho procesu rusifikace, která eh, je velmi bezohledná. V roce 1944 nechal Stalin deportovat 250 tisíc krymských Tatarů, tedy prakticky celý ten národ, do střední Asie. Tisíce lidí tehdy zamřeli na cestě nebo v tom exilu. Byla to totální deportace. Dnes ta politika etnického češtění na Krymu pokračuje. Eh, tato se brání ve vstupu. Mečlis, tedy ten jejich místní parlament, eh, byl prohlášen za nezákonný. Eh, aktivisté jsou stíhaní, stejně tak se omezuje jejich jazyk, kultura a tradice. Smysl té okupace je jasný. Krymští Tataři nezapadají do Putinových plánů a s Krymem. A to všechno se děje v Evropě 21. století. Zákaz mečlisu je porušením mnohých mezinárodních eh, zákonů. A já si myslím, že ti, kteří přispěli eh, k této politice, by se měli dostat na sankční systém. Měli by to být prokurátoři, soudci, kteří eh, toto rozhodnutí udělali. Vážení kolegové, Krym je součástí Ukrajiny a Krym nemůže existovat bez krymských Tatarů. Děkuji teď eh, řečníci za politické skupiny a na jednu minutu má slovo pan Preda. Děkuji. Paní eh, předsedkyně, naše skupina eh, mnohokrát navrhovala diskusi o tomto tématu a já jsem velmi rád, že už po druhé za poslední tři měsíce hovoříme o osudu krymských Tatarů. Jejich lidská práva eh, nejsou dodržována, situace se zhoršila, eh, tady byli jsme o tom hovořili naposledy. Eh, došlo k zákazu Mečlisu, označení za extremistickou organizaci a také se stupňuje cenzura, diskriminace. Přitom je to, jak všichni víme, nelegálně anektovaná oblast. Chtěl bych připomenout, že my neuznáváme tyto kroky a je potřeba, aby se vedla jednání o e, zrušení e, těchto nelegálních kroků a také potřeba, aby pozorovatele měli přístup na Krym a mohli situaci tady sledovat. Pan Howitt. Děkuji, paní předsedkyně. To rozhodnutí zakázat mečlis na Ukrajině, e, na Krymu, je porušením eh, práva na shromažďování. Víme, že došlo k stíhání eh, celé řady Tatarů a porušování jejich lidských práv. To je projevem nové vlny represe proti eh, krymským Tatarům od doby, kdy Rusko toto území anektovalo. No, všechno po to, to co byly ve 40. letech deportovány sovětským svazem. Tataři jsou předmětem dlouhodobé diskriminace, je to dokumentováno. Já si myslím, že bychom měli diplomaticky vyjednávat s Ruskem a měli bychom eh, usilovat o dodržování eh, těch eh, systému ochrany. Já jsem se setkal s panem Čubarovem, jeden z těch dvou tatarských lídrů, kterým je zakázán vstup na Krym. On nám řekl, že si váží naše podpory a měli bychom neustále celé Evropě připomínat, jaký je osud krymských Tatarů. Děkuji, pan Demesmaker. Vážení kolegové, co je domov? Eh, každý má právo na domov. Je to místo, kde se nemusíte obávat před útokem, kde se cítíte bezpečně. Ale bohužel pro krymské Tatary jejich domov už jim nepatří. Byly předmětem genocidy, exilu, nezákonností. Eh, byly předmětem útoku z strany nejbrutálnějšího diktátora v dějinách lidstva. Víme, že eh, stát, který je členem Rady bezpečnosti, tady flagrantně porušuje lidská práva občanů. A dochází k únosům, vraždám, nuceným odvodům do armády, eh, vynucený exil 20 tisíc eh, kečkikátorů odešlo z Krymu v poslední době. A všechno je to eh, vina Kremlu. A členské státy Evropské unie by měly dále vyvíjet tlak na Rusko. Eh. Paní Šáke, děkuji. Nelegální anexe Krymu Ruskem vedla k porušování práv menšin, jako jsou krymští Tataři, kteří jsou čím dál tím více označováni za teroristy, jsou předmětem násilí, jsou unášeni a zabíjeni a tyto zločiny vůbec nejsou vyšetřovány nebo stíhány a pachatele nejsou hnaní přes spravedlnost. Teď byl zakázán i matchlist a my vyzýváme Evropskou unii, aby pomohla vůdcům, kteří jsou v exilu. mezinárodní organizace eh, by měly mít přístup, měly by také odsoudit omezování základních svobod, shromažďování svobody projevu. Víme, že eh, porušována minoritní práva Tatarů, je to všechno politicky motivováno, my to musíme odsoudit a požadovat ukončení a stejně tak eh, požadovat konec této nelegální anexe. Pan Schaffhauser, jedna minuta. Vážení kolegové, eh, opět eh, eh, velmi milná, milný koncensus. Tataři jsou obyvatelé a požadují privilegované postavení na Krymu. Samozřejmě, že byli persekováni za Stalina, no, ale to byli všichni. Mečlis což je islamistické shromáždění, si myslí, že by měli mít víc práv než ostatní, než eh, ostatní zástupci eh, menšin eh, v této oblasti. A víme, že je tady řada různých menšin a Mečlis ale nikdy nebyl uznán žádnou ukrajinský, žádným ukrajinským úřadem. A ministr spravedlnosti Ukrajiny už před dlouhou dobou říkal, že kroky Medžlisu jsou nezákonné a ehm, nejsou v souladu s ukrajinským právem. Mečlis je teroristická organizace a Next speaker for one minute, Mr. Corvin Mika. Pan Corvin Mika na jednu minutu. Děkuji vám na rozdíl od mnohých kolegů jsem na Krymu byl a hovořil jsem se zástupci a krymských ratarů a s lidmi v ulicích. Dá se říci, e, že e, Tataři e, víceméně podpořili připojení Krymu k Rusku, ale teď jsou zklamáni, poněvadž se nenaplnili jejich očekávání. Eh, jednoduše a prostě eh, zde eh, vládnou stále ti lidé, kteří předtím jenom, že už se nenazývají Ukrajinci. Naopak Medžlis rozhodně nemá podporu všech krymských Tatarů, zejména po teroristickém aktu, jako bylo eh, atentát na eh, zásobování eh, Krymu elektřinou z Ukrajiny. Situace je velmi komplikovaná. Měli bychom se k tomu všemu stavět velice opatrně. Evropská unie by měla být zničena

Eh, kteří jsou opět eh, pod eh, barbarskou ruskou politikou. Bylo tak tomu za cara, za Stalina a i dnes, zejména po anexi Krymu Ruskou federací nadále pokračují etnické čistky a lidé hynou. Podobně jsou na tom jiné menšiny, ale rozměr barbarství vůči krymským Tatarům je neskutečná. Eh, Mustafa Čedilev, jejich náčelník, vyzývá nás k tomu, abychom zostřili sankce proti Rusku v souvislosti s agresí vůči Ukrajině. Děkuji. Nyní pan Paet. Děkuji. Ruská anexe Krymu je nelegální a musí být zastavena. Krym se musí vrátit Ukrajině a do té doby, než se to stane, má Rusko zapovinnost chránit všechny obyvatele Krymu proti diskriminaci a chránit jejich lidská práva. Bohužel skutečnost je pravým opakem zákaz medžlisu a stíhání jeho členů je odsouzení hodné a musí být e, zastaveno. Budeme brzy hovořit o adeptech na Sacharovu cenu. A já si myslím, že Musa, Mustafa Džamilis, e, který je vůdcem krymských Tatarů, který nesmí na Krym za svou činnost v oblasti lidských práv eh, krymských Tatarů by byl vhodným kandidátem. Evropská unie musí vyslat signál, že nebudeme tolerovat represe vůči krymským Tatarům. Děkuji, pan Šogor, na jednu minutu. Děkuji, já budu mluvit maďarsky. Medžlis, eh, reprezentativní orgán krymských Tatarů, demonstruje Eh, lépe než cokoliv jiného, jak funguje ruská reálná politika. Eh, mm, ruský ministr spravedlnosti rozhodl zakázat toto schromáždění a celou menšinu krymských Tatarů označil za extremisty a nebezpečí pro Rusko. Všechno toto na pozadí e, ruského vedení e, požadujícího eh, práva pro Rusy v západní Ukrajině. Ruské kroky proti krymským Tatarům diskreditují jejich e, ochranu e, obhajobu práv Rus, Rusů na Ukrajině. E, Nesmíme umožnit, aby jakýkoliv členský stát aplikoval stejné triky a celou minoritu, celou komunitu oznámil za, kolektivně za extremisty. Mm, bohužel byly pokusy právě o toto. Autochtonní populace, považovat autochtonní populaci jako cizince vyvolává další napětí a nebezpečné situace. Děkuji. um, anexace Krymu Ruskem v roce 2014 vedlo k označení Tataru za teroristickou organizaci. Mnoho jich je ve vězení, desítky mladých Tatarů zmizelo, mnozí byli nalezeni mrtví. Proč? Protože Tataři jsou jediný mnou menšinou na Krymu, která organizovaně eh, se staví proti Ruské federaci a okupaci Ruskem. Já apeluji na EU a členské státy, aby zmrazila aktiva těch, kteří přispěli k anexi Krymu a posílili kroky proti ruské federaci. Evropské minor, je to evropská minorita, které hroží vyuhnutí. E, e, Ukrajina přišla o 15 miliard euro anexací Krymu. Rusko má používá nejmodernější vojenské systémy eh, na jižním kraji na to. Já se omlouvám, ale já jsem vás varovala, že nemáme čas, máme možnost jenom dva příspěvky v rámci Catch the Eye, takže se omlouvám těm, kteří nepromluví, ale čas je proti nám. Paní Šojdrová,

rezoluce odhaluje diskriminaci krymských Tatarů. Tamnější úřady zavádějí represivní opatření na obyvatele, omezují možnost cestování ministr spravedlnosti zakázalo zastupitelský orgán Medžlis a nazvalo ho eh, extremisty. Eh, představitelé Medžlisu jsou v exilu a nesmí se vrátit na poloostrov. Je vidět, že je třeba, aby mezinárodní společenství reagovalo, jinak budeme pouze přihlížet porušování lidských práv v regionu. Měli bychom se zasazovat o zastavení represí na Krymském poloostrově. Děkuji, eh, to už byla jedna minuta. A nyní má slovo paní komisařka Jourová. Eh, dámy a pánové, v květnu dva roky po nelegální anexi Krymského poloostrova Ruskou federací Evropská unie a členské země zopakovaly, že situace v oblasti lidských práv se zhoršuje na Krymském poloostrově. K tomu patří také nedostatek, nemožnost svobody vyjádřování, schromážďování náboženského vyznání a stíhání eh, menšin. A to zejména krymských Tatarů. Vysoká představitelka místo předsedkyně komise Mogherini o těchto otázkách osobně diskutovala s vůdčími osobnostmi krymských Tatarů během poslední návštěvy v Kyjevě v listopadu 2015. Rozhodnutí z 26. dubna takzvaného nejvyššího krymského soudu, které zakázali činnost Medžlisu, což je e, samozprávní orgán Tataru a ozna, označil to za extremistickou organizaci. Tak toto rozhodnutí představuje, představuje vážný útok na práva krymských Tatarů jako celek. Kromě toho to představuje dodatečné, velmi vážné zhoršení lidskoprávní situace na Krymském poloostrově od jeho nelegální anektace ze strany Ruské federace v roce 2014. Eh, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, dovolte mi ještě jednou zopakovat, dlouhodobé zasazování se Evropské unie za bezlimitní volný přístup humanitárních pracovníků na celé území Ukrajiny, včetně Sevastopolu a Krymu. To je naprosto zásadní vzhledem k humanitární situaci, jaká tam pamatuje. Za méně než týden 18. května si připomeneme výročí deportace krymských Tatarů v roce 1944. V loňském roce eh, krymská tatarská komunita neměla možnost provádět mírumilovné akce na připomenutí této historické tragédie. A to pro nás, pro všechny, musí sloužit jako připomínka toho, že krymští Tatarové ve svých dějinách až příliš trpěli a jejich persekuce musí okamžitě skončit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní komisařko. I vám, milí kolegové, obdrželi jsme sedm návrhů usnesení.